Dámy a pánové, ladies and gentlemen, please take your seat. Posaďte se, prosím, dámy a pánové. Hello. Hej. Dámy a Herren, ich freue mich sehr. Dámy a pánové, jsem velice potěšen, eh, že eh, máme tuto příležitost setkání eh, s panem eh, velvyslancem Biltem, s panem švédským ministrem zahraničí. Budeme hovořit o zřízení Evropského institutu pro mír a jistě u této příležitosti budeme moci hovořit i o dalších otázkách, eh, například setkání v Kimlichu, Sýrie, vodní zdroje, vzdělávání. To jsou témata, které v podstatě již vstupují eh, do působnosti Evropského institutu pro mír a jsou to otázky, které souvisí s vývojem a s rozvojem anebo negativním vývojem některých zemí východního sousedství a já doufám, že o tom budeme moci diskutovat Pan Bild ví, že jsme tady také schválili určité dokumenty v této oblasti a to nás možná dnes posune dál v diskuzi. Téma dnešní diskuze není specificky vymezené, budeme tady mít eh, širší témata právě v souvislosti s Evropským institutem pro mír. Máte slovo. Thank you, Mr. Chairman. Elmar. Děkuji, pane předsedo. Vždy mezi vás rád chodím. Dnes eh, se moje návštěva týká semináře k Evropskému institutu míru pro mír, ale můžeme pochopitelně tuto diskusi rozšířit. Evropský institut pro mír je myšlenka, na kterou je potřeba nahlížet v širším kontextu posilování Evropské unie jakožto aktéra prosazujícího eh, lidská práva, bezpečnost, mír, eh, jak v sousedních zemích, tak v širším světě. Nedá se to udělat přes noc. Evropa také nebyla vybudována přes noc, ale den po dni Přidáváme pravomoci, přidáváme instituce a zlepšujeme jejich fungování. Evropský institut pro mír je potřeba nahlížet v kontextu eh, celé palety nástrojů, kterými Evropa musí disponovat, chceli prosazovat své zájmy a hodnoty v širším světě. Nyní pár slov k tomu, co řekl pan předseda. Myslím si, že v Brokově zprávě je řada těchto, vě- Brokově zprávě řada těchto věcí, což si myslím, že byl celkem slušný dokument, který eh, dobře zhrnul nejenom vaše názory, ale také obecně názory k eh, výzvám, které před námi stojí. Také jsem hodně pracoval s vašimi návrhy zpráv třeba k, ke svobodě na internetu to je věc, která nás velmi zajímá a je pro nás důležité, že parlament se tímto zabývá. Bezpečnost na internetu, k tomu také připravujete zprávu, je to provázané téma, které pro nás v budoucnosti také bude důležité. Vím, že kromě Brokové zprávy a také máte e, zprávu k oblasti společné bezpečnostní a obrané politiky. To zasedání v bylo v podstatě standardní, standardní výměna názorů mezi ministry eh, zahraničí, na kterém se také hovořilo o horizontálních otázkách, které se často opomíjejí. My často máme zeměpisné, geograficky specifické diskuse, tak jako vy tady, ale horizontální témata jsou stále důležitější. Patří mezi ně právě svoboda na internetu třeba. Kromě toho jsme měli diskusy o vodě v různých částech světa, o školství, vzdělávání a pomoci, kterou Evropa může poskytnout v této oblasti. A kromě toho jsme také měli diskusy o Sýrii, o tom, co je možné učinit v této části světa. Obecně se dá říci, že před námi stojí složité doby, před námi Evropany, politiky a diplomaty. Světová evropská ekonomika už není co bývala, má to dopad na výzvy, které stojí před námi, ale také to má dopad na naši důvěryhodnost. Taková klidná evropská síla byla jedním ze znaků Evropy jakožto propagátora míru a prosperity. Do značné míry to tak pořád ještě je, ale na druhou stranu, jak zaznělo během Clintonovy kampaně, eh, jde hlavně o ekonomiku, jde o to, do jaké míry se nám znova podaří rozběhnout eh, svou ekonomiku. A to bude eh, mít dopad na přitažlivost Evropy do budoucnosti. A to jak v oblastech, které leží blízko Evropy, k těm, které jsou od ní daleko. Co se týče blízkého sousedství Evropy a politik, které sledujeme v této oblasti, tak eh, pro ty je nejdůležitější, abychom byli schopni prokázat, že máme určitou účinnost v zahraniční politice ve svém okolí. To nám potom umožní získat důvěryhodnost na vzdálenějších koutech země, protože jinak to nejde. A máme tam důležité výzvy, které před námi stojí. Společně se Štefanem Filem jsme byli a onehda na Ukrajině. Tam si stojíme na svém angažmá a musím říci, že tam vznikl poměrně slušný rámec pro diskusy. Byl tam pan komisař File, Elmar tam byl jako zástupce Evropského parlamentu, aspoň tedy tvrdil, že zastupuje Evropský parlament. Já v každém případě nemůžu říkat, že zastupuji radu, ale minimálně jsem členem rady. Takže v podstatě hovoříme jako významní zástupci těchto tří pilířů Evropské unie a společně se setkáváme třeba v tomto případě s prezidentem Janukovičem. No a v podstatě tím, že tam jsme my tři, tak můžeme vyjádřit velmi uh, tvrdě svou pozici a posiluje to naši důvěryhodnost. Minimálně v tom smyslu, že se uvidí, jestli budeme schopni něco konkrétně ovlivnit. Teď, co se týče východního partnerství, tak tam nás čekají volby a na Bělorusy, Bělorusku. Uvidíme, jestli budou svobodné a spravedlivé. Pokud někdo věří, že bude, tak se přihlaste. Vidím, že nikdo ruce nezvedá. Spíše otázka je, jak špatné ty volby budou. Já vím, že je to trochu deprimující, že se snažíme situaci ovlivnit. Kromě toho nás čekají 1. října volby v Gruzii. Byl jsem tam onehda s Radkem Šikorským a ministrem zahraničí Polska. A musím říci, že přesto, že tam jsou určité potíže, tak to asi budou ty nejlepší volby zatím. Ne, že tedy by byly dokonalé, protože konec konců jsme na Kavkaze, ale postupně se situace zlepšuje. Mají problém s osobou, která kandiduje, jejíž majetek představuje zhruba polovinu HDP Gruzie. Takže pochopitelně se objevuje na stole problematika financování kampaně. Ale posíláme tam více než 2000 pozorovatelů, abychom byli schopni vyhodnotit eh, ony volby. 28. října nás potom čekají důležité volby na Ukrajině uvidíme, jak to dopadne tam. Když jsme tam byli onehda se zástupci komise a s Elmarem z za Evropský parlament, tak jsme řekli, že Očekáváme, že ty volby budou svobodné a spravedlivé. Otázka je, jestli opravdu můžete mít eh, takovéto volby, když eh, jedna z hlavních političek sedí ve vězení. Ale říkali jsme, tak jako tak v každém případě budeme sledovat standardy, kterými se budou řídit tyto volby a pochopitelně, že to následně bude mít zásadní dopady na budoucí ukrajinsko-evropské vztahy. Navíc se to bude projednávat na listopadovém zasedání Rady ministrů zahraničí. Uvidíme, jak to dopadne. Jinak na východě ještě Moldavsko, tam si myslím, že bychom jim měli poblahopřát, protože přesto, že jsou ve velmi složité situaci, tak a evropské reformy probíhají, je potřeba je podpořit. Co se týče Kavkazu, tak tam je trochu větší problém. Arménie, Azerbajdžán, tam stoupají tenze, Eh, my jsme tady jaksi neměli příliš výraznou roli, ale na Horní Karabach je něco, z čeho nesmíme, co nesmíme ztrácet ze zřetele. Potom ještě problematika Balkánu. Korejské přistoupení probíhá, ratifikace v jedné zemi po druhé probíhá, švédský kabinet. Já jsem tam nebyl a nebylo to proto, že já jsem tam nebyl, ale přesto, že já jsem tam nebyl, švédská vláda rozhodla předložit k ratifikaci parlamentu tuto smlouvu o přistoupení Chorvatska do Evropské unie, takže během pár nadcházejících týdnů k tomuto rozhodnutí dojde. Vidíme tedy, že ratifikuje jedna země po druhé a ten podržíme. Co se týče zbytek Bal- zbytku Balkánu, tak si myslím, že je důležité, abychom neutuchali svých opatřeních. Otázka je, jaká konkrétní opatření to budou, ale já se na to dívám tak, že i když u některých zemí můžeme očekávat velmi dlouhou cestu, tak je potřeba, abychom krok po kroku postupovali dopředu, aby prostě lidé cítili, že se to někam hýbe. Nejde o rychlost, nemusí to být světelnou rychlostí. Jde prostě o to, aby viděli, že se to nějak vyvíjí. A že to jde tak rychle, jak rychle si to zaslouží. Ale i tady máme určité horizontální problematiky. Například infrastruktura na Balkáně, tomu je potřeba se věnovat více. Vím, že komise v tuto chvíli si tím zabývá trochu více tak, aby vůbec bylo možné, aby se integrovali jak eh, co do svého hospodářství, tak co do dopravních systémů a energetických systémů. Kromě toho je tam velký problém s organizovanou trestnou činností a myslím si, že bychom se měli zabývat možností eh, vytvářet efektivnější nástroje pro ty, kteří chtějí bojovat proti organizovanému zločinu v těchto zemích. V radě také probíhala diskuse o tom, jestli ten stávající Eh, proces, když se podíváme eh, na to, co je na papíře, tak jestli to stačí, nebo jestli bychom to měli kontrolovat ještě více. Především v oblasti organizovaného zločinu si myslím, že je to dost důležité. Turecko. To je další důležitý partner. Je to jedna z nejdynamičtějších evropských ekonomik. A kromě toho je to také eh, aktér prvořadý v zahraniční politice. Je to partner Evropy, Spojených států, daného prostoru a přístupový proces je součástí. V celé této oblasti je největší problém mezi Nilem a, a, a, a řekou Indem. Egypt. Je sice problém, ale přesto si myslím, že se tady objevují určité pozitivní eh, známky. Prezident byl nedávno v Bruselu. Pracujeme s ním a je to potřeba. Také doufám, že eh, probíhají dobrá jednání s Mezinárodním měnovým fondem pro, tuto pod, pro finanční podporu a hospodářské reformy jsou nezbytným předpokladem a úspěchu Egypta. Protože pokud se nedořeší ekonomické otázky a bude pokračovat demografický vývoj tak, jako je, tak za pět nebo za sedm, osm let eh, budou v daleko svízelnější situaci. Takže spolupracujeme s nimi politicky, zároveň je důležité provádět ekonomické reformy. Do slepé uličky eh, se dostal mírový proces eh, na Blízkém východě. No, není to úplně o míru, eh, není to o procesu, ale je to Blízký východ. Tenze eskalují a čím více se věci posouvají dále, tak tím těžší bude najít alternativu k řešení dvou států. Čas běží, nic se neděje a následně se dá předpokládat, že budoucnost bude ještě komplikovanější, než byla minulost. Evropa to ví, paní Ashton a její spolupracovníci na tom pracují, ale není to bohužel jenom v našich rukou. Sýrie, mírně řečeno, problém. jak na úrovni politiky, tak na úrovni svědomí do značné míry. Jako v jiných státech Blízkého východu jsme v podstatě tam měli sex, sekulární diktaturu. A doufám, že se nám to podaří nahradit sekulární demokracií můžeme předpokládat, že e, takováto demokracie bude více muslimská, více islámská, to je v pořádku, byť je možná potřeba si dát e, trochu e, pozor, ale existuje riziko, že se proti sebe postaví jednotlivé části společnosti. A pokud to bude od Bejrutu přes Basru po Bahrajn, a rozdělí se to na dvě části, tak si myslím, že to bude pro budoucnost tohoto eh, regionu velmi problematické. Evropská unie a členské státy poskytují eh, velmi hodně pomoci eh, uprchlíkům. Snažíme se pomoci hlavně těm oblastem, které nejsou pod vládní kontrolou. Snažíme se o to, aby pomoc poskytovaná místnímu obyvatelstvu byla koordinovanější politický proces, no, Kofi Annan nebyl schopen uspět, protože tam byl určitý rozkol. Pan Bajmi pořád ještě je poprvé na návštěvě, my se s ním setkáme příští týden v New Yorku a podíváme se, jak on situaci vidí, jestli si myslí, že je možné to řešit nějak politicky. Doufejme, že bude, protože tak se dá jedně předejít totálnímu masakru. A celý region, ne, nejde jenom o Syrii, protože celý region má problémy s počty uprchlíků, s tím, že se kazí ekonomická situace a že vznikají tenze jak politické, tak sektářské. Je potřeba více pracovat s Libanonem. Ten je asi v nejkřehčí situaci, ale nezapomínejme ani na Jordánsku. To také nese velké, velké břemeno. Irák, Tam během posledních měsíců zaznamenáváme zásadnější politické problémy. Má to dopady na Sýrii. A také nezapomínejme na Turecko. To také čelí, čelí problémům. Tolik tedy klíčové těžkosti, které se snažíme řešit. Myslím si, že více už eh, k tomu říkat nebudu. Jenom prostě chci říct, že když se podíváte na širokou paletu problémů, které řešíme, a když se podíváte na prezidentskou volební kampaň ve Spojených státech, tak eh, já chápu, že americká volební kampaň se zabývá hlavně ekonomikou, ale na druhou stranu člověk má jasný pocit, že Spojené státy zrovna nemají chuť aktivně se prosazovat eh, v ve zbytku světa tolik jako v minulosti. Někteří to vítají, já si myslím, že to je spíše eh, důvod ke starosti, protože jsou důležitým partnerem. A také to pro mě znamená, že schopnost Evropy konat se bude muset posílit, nebo se to minimálně očekává v těch částech světa, které jsou eh, nejaktuálnější vzhledem k evropským zájmům a hodnotám. A do tohoto kontextu je potřeba zasadit naši práci. Dále Evropská globální strategie, na tom také pracujeme. V roce 2003, to už je celkem dávno, jsme se rozhodli o Evropské bezpečnostní strategii. To vůbec není špatný dokument, ale rok 2003 už je dávno za námi tak jsme si říkali, jestli by nebylo dobré vytvořit novou evropskou bezpečnostní strategii, nicméně postavili se proti tomu někteří v radě, říkali, že to je příliš složitý a komplikovaný proces. Takže čtyři vlády, Švédsko, Polsko, Itálie a Španělsko, si řekli, že spustí proces, který bude volnější, než by byl v rámci institucí a zároveň může být širší. Jinými slovy jsme tedy různá hlavní grémia zahraničně politická z těchto zemí požádali, aby spolupracovali a, a na jaře předložili návrh evropské strategie, která nebude jenom bezpečnostní, bude spočívat v tom, jak bychom měli komunikovat se zbytkem světa, ovlivňovat je z nástrojů, které máme k dispozici a které případně bychom si mohli vytvořit. A na jaře příštího roku tento dokument vložíme do formálního procesu, tak aby se k tomu mohla vyjádřit komise, rada i parlament. No a nakonec, než se dostaneme do roku 2014, což bude důležitý rok pro budoucnost, nové instituce, nové osobnosti, nové, nový Evropský parlament. A zároveň to bude klíčový rok 100 let po první světové válce, po Sarajevu a po té vlastně největší katastrofě, se které se Evropa pořád ještě, eh, tak říkajíc, hrabe. Takže určitě budeme mít tam možnost eh, minimálně se zamyslet nad tím, jak eh, posílit roli Evropy jako globálního aktéra a prosazovat své hodnoty. Děkuji. Herzlichen Dank für diese Darlegung. Die Děkujeme za velkou otevřenost. Máme tady eh, dlouhý seznam řečníků, přihlásilo se 14 zájemců o slovo. Dovolte, abych eh, navrhnul prozatím seznam řečníků uzavřít a zároveň na vás apeluji, abyste byli struční, minuta a půl, pokud možno, a možná to budeme muset ještě zkrátit, protože jinak bychom neměli čas na odpovědi. První má slovo pan Sala Franka. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Vítejte, pane Wild. mezi námi na půdě Evropského parlamentu. Zdá se, že jste velmi dobře zpraven o tom, co parlament dělá, včetně Brokovy zprávy a Evropské digitální agendy, o níž jsme hovořili dnes dopoledne. Pokud máme, mít, eh, máme být důvěryhodní v očích eh, vnějšího světa, nesmíme zapomínat i na severní priority Evropské unie a zároveň sledovat oblasti jako je Gruzie, další země na východě a na jihu. Zajímal by mě váš, na, váš názor na něco, čeho jste se lehce dotkl. Americké prezidentské volby a význam ekonomiky. To je diskuze, která probíhala i u nás na plenárním zasedání. Máme-li být důvěryhodní v očích vnějšího světa, musíme být schopni vyřešit naše vnitřní problémy. Pan Barroso nám řekl, že Rusové a Číňané se na nás dívají eh, s prismatem toho, že nejsme schopni vyřešit naše ekonomické problémy. Přitom jsme největšími dovozci služeb a zboží, jsme největšími poskytovateli humanitární pomoci, tudíž byste byl stál u zrodu mnoha iniciativ a proto bych byl rád, kdybyste se s námi mohl podělit o váš názor na celkovou vyváženost eh, našich eh, pol- zahraničních politik. Děkuji. Paní Gomez? Um, Pokud eh, si uvědomíte, že ta soft síla Evropské unie spočívá v ekonomice, proč, proč nedělá Evropská unie nic s daňovými ráji a s tou daňovou džunglí v Evropské unii? můžeme bojovat eh, s korupcí a podvody eh, a když s tím nic neuděláme? Může se naše zahraniční rozvojová politika skutečně vyvíjet v souladu s našimi cíly, pokud budeme pomíjet, zavírat oči před těmito černými dírami krimi, kriminality, které slouží k tomu, že zisky diktátorů z jiných zemí se ukládají v Evropě? Třeba Etiopie. Byla jsem opravdu rozlícena když eh, zemřel diktátor Zenawi a mezi tím došlo k propuštění švédských žurnalistů, kteří nyní odsuzují situaci lidí v Etiopii, ale co děláme eh, k tomu, aby byli propuštěni také etiopští vězni. Možná, že je trošku zanedbáváme, protože nejsou Evropané. Ne. Co děláme k tomu, abychom podporovali inkluzivní dialog v Etiopii, aby se tato země nerozpadla, což může mít strašné dopady nejenom pro Afriku. A pak vaše otázka na Syrii. Otázku, otázky našeho svědomí a tak dále. Já s tím souhlasím, ale co děláme, abychom skutečně tlačili na reformu Rady bezpečnosti? Abychom omezili právo VETA? Evropské Evropská unie by mohla nastartovat, mohla by podnítit takový proces změn a nedělá to. Um, Děkuji. Pane ministře, já plně souhlasím s vaším názorem, že role Evropské unie v globálních otázkách se mění a dokonce se zvyšuje. A vy jste zmínil i náhorní Karabach rolí Evropské unie, role, tato role je zatím stále omezená. Je na čase zamyslet se nad tím, jak bychom mohli posílit přítomnost v minské skupině nebo ji reorganizovat, protože tento konflikt na Gorním eh, Karabachu se musí vyřešit. Za druhé, chci vás spíš informovat a zároveň se možná vás požádat o podporu a spolupráci v souvislosti s tím, že dnes ráno tento výbor schválil doporučení o um, magnického um, eh, magnického zákonu a bylo to skutečně um, rozhodnutí, které bylo předmětem koncenzu, dostane se na plenárku v říjnu, až projde hlasováním tam, tak se dostane na stůl rady. Vím, že jste si vědom eh, této záležitosti již několik let. A já věřím, že vy a vaše vláda rovněž podpoříte tento návrh vízových sankcí a sankcí eh, vztahujících se na aktiva těch, kdo se provinili v magnického smrti, ale také eh, těch, kdo jsou skorumpovaní a kdo eh, persekují zastánce lidských práv. Doufám, že se toho rada zhostí v co nejbližší době. Děkuji. Prosím, dodržujte řečnickou dobu, jinak se na všechny nedostane. Uh, děkuji, děkuji pane Belčeste. Dnes mezi nás přišel a předtím, než budu hovořit o Institutu pro mír, tak eh, zmínil jste Bělorusko a, eh, a jsou tam eh, mise OBS. A, C a byli tam dva členové, kteří měli omezený přístup do této země a já si myslím, že Eh, tomu bychom měli věnovat eh, názornou eh, pozornost. Potom Evropský institut pro mír. V dobách krize, především ekonomické krize, často zapomínáme na to, jak velkým projektem Evropská unie je a že se nám podařilo zachovat mír a rozšířit ho v podstatě na celém kontinentu, i když samozřejmě tam ještě je kus práce, ale musíme na to být hrdí a Myslím si, že bychom se měli snažit toto šířit a propagovat i jinde a pomáhat těm, kteří bojují za mír jinde. A krize, podle mého názoru, e, nebude slabší, ale budou se stenčovat naše zdroje a ochota našich občanů angažovat se vojensky. Takže musíme klást větší důraz na prevenci, musíme více investovat eh, do řešení krizí ještě předtím, než eh, se eh, rozmůžou do té maximální podoby a můžeme se zaměřit například na, na máme tady náš toolbox a ten je třeba rozvíjet a používat. Potom ještě další věc, mediace a dialog. Uh, když eh, Evropská unie tady oficiálně nemůže vystupovat a potřebujeme rychlý a pohotový eh, přístup eh, pomoci našim zástupcům a dále potřebujeme také expertízu a zkušenosti. Musíme vycházet také z kapacit členských států, veřejných i soukromých institucí a dále musíme také tedy opravdu podporovat eh, ten evropský integrační projekt. Další řečník. Souhlasím s vámi a myslím si, že to, co bylo řečeno, je důležité. Eh, samozřejmě, že někdo nebude eh, příliš nadšený a nebude se chtít angažovat v konfliktech. A samozřejmě je potřeba, eh, abychom přesto byli přítomní a kladli důraz na prevenci a musíme k tomu mít eh, vhodné nástroje. Evropský institut pro mír je jednou eh, malou složkou toho širšího obrázku, ale mělo by nám to umožnit, abychom působili v těch situacích, kdy diplomaté nemohou Ehm, a přesto je to potřeba. Eh, Amerika má takové nástroje, jiní mají takové nástroje, ale my zatím jsme nic takového neměli. Ehm, soft power Evropy eh, tady je, ale bohužel nemáme nástroje, abychom eh, to využili, abychom mohli hrát roli mediátora a to je vlastně účel Evropského institutu pro mír, nebo k tomu by to mělo směřovat. Pokud jde o Rusko, Hodně jste eh, tady zmiňovali eh, případ Magnitsky a já bych tomu řekl pouze to, že bychom se na to neměli vymezovat eh, tak úzce, protože ten problém je mnohem širší než pouze tento případ. Byl jsem nedávno v Moskvě a podařilo se mi Eh, také vyslechnout to, co říkala Kedy Eštonová na plenárním zasedání Evropskému parlamentu. Byla naprosto jednoznačná a její slova byla slyšena i v Moskvě. Celé to její poselství. A myslím si, že je důležité, abychom tímto směrem pokračovali. Eh, Jo. ID eh, uzavřeli své eh, úřady v Moskvě a eh, tady je potřeba na to brát ohled. Já jsem se setkal s ruským protěž odborníkem na toto téma a tady je velice důležité, abychom věnovali pozornost tomu, co tam probíhá, protože to potom může poskytnout určitou ochranu tam, kde je to potřeba. Magnicky, to je vlastně už uzavřený případ, i když je tragický, ale jsou tady další případy, které ještě uzavřeny nejsou. No, pokud jde o soft power a hospodářství, tady je mnoho věcí, Nechci tady hovořit o tom, co bychom měli dělat pro to, abychom zreformovali evropské hospodářství, samozřejmě eh, daňové raje a tak dále. To je zřejmé, musíme zvýšit pružnost našich ekonomik, jsou tady demografické problémy, eh, důchodový systém, eh, tam je potřeba provést reformu. Někteří už se do toho částečně pustili, například Severní Evropa, ta má za sebou velmi dobrou práci. Ovšem před 20 lety tam to bylo samozřejmě tak ta situace byla zcela jiná než v současnosti a nevíme, jak to bude vypadat za 20 lety, ale musíme ty kroky udělat. Když se podíváme například na pobaltské země, tak tam také udělali zásadní reformy a teď jejich hospodářství roste. Takže některé kroky budeme muset udělat a e, samozřejmě musíme zároveň projevovat solidaritu a spolupracovat. A já věřím, že se to povede. Fakt, že situace našeho hospodářství nevypadá růžově, to má samozřejmě negativní eh, dopad na eh, sílu Evropy, eh, ale nesmíme zapomenout také na situaci v USA. Jsou více zadlužení než my, jejich deficity jsou větší než naše a Eh, potom je tady také otázka, jak to vypadá s Čínou. Eh, Čína se proce rozvíjí a je ovšem jasné, že potřebují strukturální reformy. V tuto chvíli eh, se tam mění vedení, v Rusku je to podobné. Není to nutně to největší hospodářství ve světě, ale daří se jim diverzifikace, přestože Rusko má celou řadu nejrůznějších lidských talentů, mají lidské zdroje, eh, pokud jde o vědu, tak jsou velmi daleko, ale nebyli eh, schopni diversifikovat své hospodářství, zbavit se závislosti na nebo staví především na ropě. A e, řeší teď velmi důležité otázky a my e, samozřejmě musíme se chopit naší zodpovědnosti a reformovat naše hospodářství. Ostatní samozřejmě budou mít své starosti, svou práci a tady v celé ekonomice, globálně, v celém světě probíhají výrazné změny. Pokud se nám podaří provést reformu našeho hospodářství, Eh, tak eh, samozřejmě naše soft power se zvýší. Eh, na počátku roku byla vydána zpráva svět, Světové bance a šlo o obnovu evropského modelu, protože to, co Evropa v minulosti dosáhla, bylo modelem pro celý svět. A teď jde o to, že Teď je třeba také na sobě pracovat, abychom je nadále mohli být vzorem. Potom Etiopie. Uh, hovořil jste o tom, uh, je to složitá země se složitou historií a podstatě druhá největší země v Africe. Eh, Nigerie je největší, Etiopie je druhá. Je to země, kterou nemůžeme přehlédnout a je potřeba tam vést eh, dialog, to je důležité. Je tam eh, možnost této situaci zahájit takový dialog nebo pokračovat v něm. Je to možné, ale musíme společně s Američany tuto možnost zkoumat a s, s Louis Michelem jsem o tom také diskutoval, potom Alexandros dnes odpoledne eh, také, eh, také budeme mít schůzku a jistě je toho mnoho, co můžeme udělat a dosáhnout lepší rozvoj Etiopie, pokud je o lidská práva, svobodu tisku a také Eh, pokud jde o naše kroky v souvislosti s touto zemí. Pan Salafranka, eh, jak je to s eh, vyvážeností? Já si myslím, že naše globální hodnověrnost utrpěla krizí, ale pokud jde o naši zahraniční politiku, tak tam zkrátka pracujeme na té situaci, jsou tam některé pozitivní věci, některé negativní a, a když eh, máme nějakou bilaterální návštěvu třeba v Afganistánu nebo v Pakistánu, tak eh, si eh, sebou také beru velvyslance Evropské unie a myslím si, že to vše je dobré pro nás a spolupracujeme s ISSVČ a Některé velké země to možná nedělají, ale já si myslím, že je to dobré a že to je způsob, jak působit silněji. Potom otázka k radě bezpečnosti. Ano, bylo řečeno, že toho činíme příliš málo a já mám takovou představu, která v podstatě není v tuto chvíli realistická, že Evropská unie by měla být prominentním členem Rady bezpečnosti, ale nemusím vám asi vysvětlovat, eh, na jaký odpor by to narazilo u některých současných členů Rady bezpečnosti. Rada bezpečnosti ovšem bude muset eh, eh, jednoho dne zohlednit změny, ke kterým se ke kterým dochází. Děkuji. Děkuji. A další kolo otázek. Teď jsem tady na chvíli ztratil ten seznam. Pan Danjon. Děkuji. Děkuji, pane ministře, že jste mezi nás zavítal na tuto výměnu názoru, takto globálně svobodnou a velmi podnětnou. Dvě otázky. První. Týká se toho institutu Promír. Tuto iniciativu sleduji s velkými sympatiemi. Byla iniciovaná vámi a Franciskou ale kladu si otázku, jak je to s akumulací různých struktur. A nemyslím jen tuto. Ale trochu navazuji na pana Salafranku. Služba pro vnější činnost je eh, v podstatě obrovská eh, těžkopádná mašinérie, která se mi zdá začíná být velmi byrokratická. Dva roky po svém začátku si kladu určité otázky, jsou to určité otazníky ohledně stanovování priorit, jak řekla i Broková zpráva jak toto všechno skutečně sladíme tak, abychom měli globální přístup, jak to chtěla i paní Ashton. Zdá se mi, že nevyužíváme všechny tyto prostředky v jejich plné kapacitě. Takže možná bychom se mohli podívat trošku kriticky na to, co všechno máme k dispozici a přitom to nevyužíváme. Tady myslím, pomýšlím zejména na některé eh, nástroje obrané politiky, které jsou sice skromné, ale které jsou zatím plně nevyužité. A s tím souvisí otázka Gruzie. Vy jste byl i v Rusku. A pak máme misi, kterou jste navštívil v této oblasti, která je velmi ceněná, ale která je poněkud omezená ve svých možnostech nesouhlasem eh, ze strany ruské. Oni jsou ze své, na té ruské straně Osetie a Abcházie. Takže jak to vypadá eh, s, s našimi vztahy s Ruskem v této oblasti, jaká jsou možná řešení? Pan Kirilov. Pane Belt, já chci znovu nadnést jednu otázku týkající se napětí, která narostla mezi Azerbajdžánem a Arménií. Po tom incidentu s azerským eh, eh, důstojníkem. Ta situace je velmi, velmi znepokojivá. Přitom musíme mít nějaké účinné politiky. Jaká by měla být role Evropské unie při řešení této krize? Kromě podpory skupiny OBSE. Vy jste řekl, že naše role je poměrně omezená. Měla by zůstat omezená? A jestliže dojde k vypuknutí eh, nějakého násilí, budeme úplně ve stejné situaci, jako když začala válka mezi eh, Gruzí a Ruskem. Rusko by asi bylo na arménské straně, Turecko zas na azerské, takže bychom měli tam být nějak přítomni. Parlament přijal usnesení k Arménii k Azerbajžánu, kde jsou spojené závěry, se, kde to na, bylo navázáno na asociační dohody těchto zemí, byly podmíněny vyřešením, vyřešením tohoto konfliktu. Co si myslíte o této situaci a o naší roli, to znamená roli Evropské unie v tomto sporu? Děkuji. A nyní? Pan Lasdorf. Děkuji. Je pro mě vždy velkým potěšením vám naslouchat. Chci se zeptat na tento Evropský institut pro mír. Jak si získá eh, podporu členských států? Vy jste slyšel pana Danžana, z něhož vyplývá, že francouzský postoj bude velmi rezervovaný, abych to řekl mírně. Já vím, že vy nezastupujete francouzskou vládu, já to vím. Ale viděli jsme francouzskou pozici k službě pro vnější činnost, nechtěli silnou roli této služby a vůbec pro zahraniční a obranou politiku, bezpečnostní politiku Francie bude zřejmě i proti Evropskému institutu pro mír. Asi byste měl trávit, měli byste trávit více času v Paříži, abyste tam přesvědčili místní um, představitele. A jistě dává smysl takový nástroj mít je nástroj, který by byl flexibilní a který by byl funkční. Ale jak se na to díváte z hlediska vztahu s, eh, EVS, eh, s Evropskou službou pro vnější činnost? Bude to s jakousi součástí? Ten vztah k těm oficiálním strukturám je poněkud zvláštní. Jakým způsobem se na to díváte? A jak to bude s finančními aspekty? Měl jste čas zamyslet nad rozpočtovými otázkami, protože teď už je potřeba přejít ke specifikám, protože už jenom 14-15 měsíců náš oddělu od roku 2014. A nyní další otázka paní Vysarič. Děkuji vám. Takže já se pokusím vyjadřit co nejstručněji. První bod se týká Chorvatska, které bude v brzké době přijato do Evropské unie a přitom zůstává celá řada nevyřešených otázek na stole. A nechceme, aby to monitorování muselo probíhat později, po poté, co už Chorvatsko se stane členským státem. Jsou tu problémy mezi Bosnou a Chorvatskem. Jsou tu potenciální problémy, včetně sporů se sousedními státy. Jaké jsou mechanismy k dispozici k tomu, abychom pokračovali v tom konstruktivním přístupu, aby se věci dali děli dál i poté, co se staneme eh, členským státem. A pak eh, otázka Kosova přesněji řečeno dnešní situace, kdy se snažíme normalizovat vztahy mezi Kosovem a Srbskem. A zároveň eh, Litva třeba ještě neratifikovala stabilizační eh, a střešní dohodu se Srbskem, což příliš samozřejmě nepomáhá. Jakým způsobem se k tomu stavíte v radě? Hovoříte s Litvou? Něco se s tím musí rychle udělat. Gracias, presidente. Eh, quería saludar a, al, al señor... Já chci přivítat pana Belta a chci vzdát čest roli, kterou hrál on a jeho země v úsilí o mír um, Palme, pan Palme, Olaf Palme a další osobnosti, které se tolik zasadily o světový mír. Když se podívám zpátky až k minulé světové válce, tak po eh, této válce, po druhé světové válce, se podepsalo mnoho eh, mezinárodních umluv. Byly podepsány mnoha zeměmi, ale ne všechny je plní. Máme humanitární právo, ale nikdo se jim teď neřídí. Pokud jde o Sýrii, třeba uh, dohody o zacházení s uprchlíky, zajatci a tak dále. Proč se obchází tyto umluvy a jak můžeme zajistit, aby byly respektovány? Co může Švédsko udělat v rámci rady, co může udělat Institut pro, pro mír? Je dobré, že mluvíme o prevenci, ale jak, eh, jak to bude s tou odrazující silou? Protože ta naše soft síla by neměla znamenat sílu slabou. Měli bychom mít i nějakou odrazující možnost. Děkuji. Ano, ano. Samozřejmě záleží na tom, co to znamená odrazující síla. E, ty úmluvy, kdyby, kdyby byly všechny dodržovány, tak by byla úplná, úplný, vládl by na zemi mír a demokracie a svoboda. Ale Není to tak. V kválce samotné dochází právě proto, že jsou porušovány tyto úmluvy, tyto dohody. A proč jsou porušovány? Lidé si myslí, že musí prosadit své zájmy, že jsou předmětem útlaku a tak dále. Takže náš svět je tak na půl cesty mezi těmi ideály, rezolucemi, usneseními a někdy brutální realitou, kterou musíme řešit v terénu, v reálném světě. A naším úkolem je postupně se všemi nástroji, které máme k dispozici, se posouvat směrem k těm ideálům. A víme, že se to nestane ze dne na den, ale postupně, krok za krokem v jednotlivých instancích musíme být schopni um, analyzovat, čeho jsme schopni. Anna, která hovořila švédsky, pokud je o tu litevskou věc. Já jsem ani nevěděl, že to neratifikovali. Takže potřebuji více informací. Na Balkáně stále přetrvává řada problémů, víme to. Některé jsou menší, některé jsou větší politické problémy, třeba problémy mezi Bosnou a Chorvatskem. Nemyslím, že to z nějaké špatné vůle, ale uvědomme si, že to byl dřív jeden stát alespoň tak se to učíme z knih děje, dějepisu. A teď je tam najednou evropská hranice mezi Bosnou a Chorvatskem. A vzhledem k AKI a, tak, a k všem těm pravidlům, o kterých se hovoří, to je dost striktní záležitost, evropská hranice. A byla určitá váhavost ze strany Bosny čelit realitě, někdy dokonce i ze strany Bělehradu tedy ne Bělehradu, ale spíš Chorvatska a Bruselu, kde určitá vás uvědomit si význam tohoto problému, eh, toho, co, vše, co se všechno stane, jaký to bude mít význam eh, na hraniční přechody, hraniční kontroly, zemědělský obchod, přístav. My musíme podporovat komisi, aby byla v tomto směru aktivní. Uskutečnilo se setkání mezi komisí a dvěma ministry zahraničí. Pokud můžeme udělat cokoliv, abychom napomohli těmto technickým jednáním, tak je to naší povinnosti udělat. A musí se ta, tyto problémy vyřešit tak, aby neměly negativní vliv na životy lidí. Pan Lansdorf. Měl jste mnoho otázek, na některé z nich eh, bych nerad definitivně odpovídal. Musíme si vzájemně naslouchat, ale předběžně. Já bych možná nechtěl, aby Institut pro mír byl oficiální evropskou institucí, protože to má i jisté nevýhody. Spíš bych preferoval, aby to byla instituce, spíše nezávislá, poblíž Evropské unie s určitou vazbou na parlament a JASO, ale tak, aby měla určitý prostor nezávisle vystupovat a jednat a nebyla svázána všechny těmi byrokratickými pravidly, které na nás parlament ve své moudrosti uvalil. A to se týká i financování. Možná by bylo dobré, kdybychom měli financování eh, ze strany řady členských států a institucí. Podobně, jako můžeme podporovat další instituce, můžeme podpořit i tuto. A ten mix eh, toho financovací, těch eh, strojů financí může přispívat k jeho nezávislosti, či aspoň zdánlivé nezávislosti. Je to těžko nalezitelná rovnováha že jistě, že je svým způsobem institut odpovědný, ale vůči Evropské unii, protože je součástí, ale když bude přímo formálně součástí Evropské unie, tak ztratí možná svou operativnost, schopnost dělat některé věci. Takže tady musíme najít určité řešení, které vyhoví všem těmto ohledům. Snad se to podaří, tak říkajíc, prodat i ve Francii. A skutečně bych možná mohl strávit víc času v Paříži, proč ne? A teď k náhornímu Ar- Karabachu, Armény, Azerbajdžánu. E, rád bych měl nějakou odpověď, nějaké řešení. My jsme se snažili manévrovat postupně do obě strany do nějaké poz, pozitivní pozice, přimět k nějakému řešení, ale nevždy se to povedlo. Můj názor byl takový, že bychom neměli se míchat do eh, věcí, pokud nedochází k žádnému, ehm, když pokroku máme politiku sousedství, východní partnerství, ale tady je velký, velký ehm, rozdíl mezi Azerbajdžánem a Arménií. Můžeme mít pocit, že máme určitou páku na Arménii, s Azerbajdžánem je to však jiné. Já však souhlasím s tím, že jsme se měli poučit z roku 2008, kdy došlo k zanedbání určitých známek, um, že se chýlí k válce. Evropa se však dívala jinam a, znovu, a vypukla válka. Mohla by vypuknout znovu. A my musíme být připraveni dělat vše, co je v našich silách, abychom ji zastavili již v předstihu, pokud Evropa Eh, vypukne, eh, pokud válka vypukne, pak tedy potenciální nestabilita od Iránu po Rusko, napětí v regionu by pak mohlo mít velmi vážné dopady. A jinak jistě, že musíme hodnotit, musíme hodnotit službu pro vnější činnost, budeme mít střednědobé hodnocení dá se říct, hodně dobrého. To, co mě zaujalo, Lisabonská smlouva měla všechno sjednotit do jakési um, harmonie, která tu měla vypuknout, tak říkajíc. To bylo trošku naivní. Vždycky existuje určité napětí mezi uh, radou, komisí, AIS a uh, službou pro Otázka byla ovšem ta integrace do komise, že, že Katrin je eh, také v podstatě místopředsedkyní komise, že je součástí komise. Nevím, jestli to eh, tak dobře fungovalo. Na straně rozšiřování ano, ale pak jsou tam komisaři, kteří dělají svou práci v jiných sférách a jestli je to opravdu integrované do globální strategie, tak jak jsme doufali, to je trošku sporné, abych to řekl diplomaticky. Někdy bychom se měli vyjadřovat diplomaticky. Jestli by se to dalo nějak opravit institučními změnami, to nevím, nebo jestli se prostě musíme více učit, více se pohybovat společně, koordinovaně, ale každopádně bychom měli identifikovat ty problémy. A až budeme mít přeskum SVČ, tak určitě bude nějaký ekvivalent Brokovy zprávy, tak to by pomohlo k této diskuze, diskuzi i nám z radě členským státům, tomu, aby se to zlepšilo. Je to těžké, je to těžké vybudovat eh, službu pro vnější činnost. Celkově dobré, ale ještě hodně věcí by se mělo vyřešit. Ještě Gruzie. už řekl jsem to už nebo ne? Ne, já už jsem o tom hovořil tolikrát. O Gruzii jsme hovořili hodně. V Moskvě se o tom vždycky mluví, to je stále téma. Ale toto byla jedna z, jeden z těch větších problémů. EUMM je velká důležitá evropská mise. Bez této mise by celý tento kavkazský region byl daleko nebezpečnějším místem, než je. A to, že o ní moc neslyšíme, je právě dokladem úspěchu této mise. Celkově byl příspěvek Evropské unie značný. Po válce jsme nastartovali velký program finanční pomoci, ten stabilizoval zemi a svou roli sehrála i tato mise UMM, východní partnerství, integrační perspektiva. To všechno bylo určitou hnací silou reform gruzínské společnosti. Řekl bych, že Gruzie je jedna z, eh, jedním z úspěchů politiky Evropské unie. Můžeme nějakým způsobem eh, jednat i s Ruskem, pokud jde o Abcházi a Jižní Osety, oni v podstatě uznali jako nezávislé státy. Kdo ještě je uznal? Jižní Osety. Nauru. Takže Rusko, Nauru, Nicaragua. A ještě jeden stát. Ani jeden poslanec si nepamatuje, kdo. Každopádně toto je víceméně, to ukazuje, jak obrovský uh, úspěch má v úvozovkách ruská zahraniční politika, že se jim nepodařilo získat nikoho dalšího. v průběhu času se nám snad něco podaří v bezprostřední budoucnosti. Ne, ale zůstává to na pořadu jednání, je to nadále tarčem naší pozornosti, ale konstelace se jistě někdy v budoucnu změní a pak bychom měli schopni jednat. Abcházie a možná i Jižní Osetie by se mohly stát oblastmi, kde Evropský institut pro mír by eh, měl příležitost dosáhnout něčeho, co se dá těžko splnit těmi běžnými diplomatickými eh, instrumenty. Nauro má modrožlutou barvu jako Švédsko. Peter, <laughs> Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pane ministře, rád vás mezi námi zase vidím. A souhlasím s tím, co jste obecně říkal o Balkánu. Řada z nás je mírně frustrovaná situaci v některých balkánských zemích, třeba Bosně, Hercegovině nebo Makedonii a, a bývalé federální Jugoslavské republice Makedonii. Možná by bylo dobré být politicky trochu ambicioznější je potřeba učinit některé kroky. Na druhou stranu v této oblasti existují i jiní aktéři, jejichž zájmy nejsou vždy souběžné se zájmy evropskými. Evropa by měla znamenat především více Evropy v samotné Evropě. A mám pocit, že Balkán je pořád součástí mírové agendy Evropské unie. Otázka je, jestli byste nemohl konkrétně říci pár slov o Bosně, Hercegovině a Makedonii, možná i o Turecku. Děkuji. Sofokleos, prosím. Děkuji mnohokrát. Především chci poděkovat panu ministrovi za přítomnost, ale to neznamená, že souhlasím se vším, co říkal. Omezím se pouze na to, co jste říkal o Turecku. Říkal jste, že to je prvořádý partner Evropské unie. No to se teda omlouvám, ale mohlo by být Turecko takovýmto partnerem. Tak to bych to naformuloval já. Moc dobře víme, že Turecko stále neuznává Kyperskou republiku. Víte, že nadál Turecko neuznává stát, který je plnoprávným členem Evropské unie? Víte, že Rada bezpečnosti přijala řadu rezolucí, které následně Turecko nepřijalo? Kdyby Turecko neuznalo existenci Švédska, tak byste k němu přistupoval stejně? Nebo kdyby se to týkalo jiného členského státu Evropské unie, kdyby se takto očerňoval nějaký jiný členský stát, třeba ten váš? Švédsko do značné míry přispělo k míru na světě, to uznávám a to je poslední myšlenka, kterou k tomu řeknu. Děkuji, pan Lize, prosím. Děkuji mnohokrát, pane ministře. Nedávno byla přijata zpráva o gruzi, který jejíž zpravodajem jsem byl já a velmi souhlasím s tím, co jste o gruzi říkal. Nebudu klást otázky. Ptali jste se ale na náhorní Karabach a na gruzi, takže možná by bylo dobré ještě také hovořit o e, eh, Transněstří. Podněstří, pardon. My jako Evropská unie a Spojené státy možná mají stejný problém. Máme těžkosti komunikovat a dorozumět se s partnery z Ruské federace. Máte pocit, že se svítá na lepší časy? Minimálně u věcí, které se musí řešit v Kremlu? anebo máte nějaký nápad, jak komunikovat s Ruskou federací, tak abychom ji přesvědčili svými argumenty? Děkuji. Pan Landsbergis, prosím. Thank you, President. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, pane ministře. Vítejte. Mám malou otázku. Tam se na Gruzi a první říjen. Ruské ofenzivní síly se soustředují u gruzínských, gruzínských hranic a na okupovaných územích. Možná, že se připravují na pokračování invaze. Možná jenom potřebují najít nějakou zástěrku, tak jako v roce 2008. Nevím, jestli v době voleb je toto normální. Možná, že gruzinské orgány by mohly odložit volby, než tedy to v vojenské cvičení skončí. Co uděláme, když ruský oligarch dostane dostatečné procento hlasů a někdo proti tomu bude protestovat. Jak zaručíme, že potom se jak si to ruské vojenské cvičení nepřesune do Tbilisi? Bylo by možné se na to zeptat Kreml, Kremlu dopředu? A za druhé, Hovoříme o evropských institucích, které se snaží nebavit o skutečné situaci na Náhorním Karabachu a o arménské kontrole. Nepovažuje se to za překážku k posilování důvěry, dokonce i vedlejší území, az azerbajdžánské, které bylo okupováno později, není nahlíženo jako problém. Zdá se, že arménsko-ruská aliance je stále silnější v diplomatickém kontextu a zjevně ovlivňuje důležitá hlavní města, tak aby byl stávající nespravedlivý stav zachován navždy. Mohl by tento evropský Institut pro mír se k tomu postavit? Děkuji. Uh, thank you very much, uh, Mr. Minister. Děkuji mnohokrát. Pane ministře, rádi vás tady vidíme. Tady jsem. A rádi si vyslechneme vaše bohaté odpovědi. Je dobré vystupovat mezi posledními, protože pan Landsbergis eh, se zeptal na Gruzii v tom smyslu, jako jsem chtěla já. Před volbami se objevuje řada provokací. Pan Ivanišvili například. A řada lidí si myslí, že tyto provokace jsou inspirovány Moskvou a následně to přilívá olej do ohně. Jak to vidíte vy? To je první věc. A za druhé, Náhorní Karabach. Byla bych ráda, kdyby jste měl odpověď na to, jak zvýšit roli Evropské unie v této oblasti, protože jinak se může stát, že nakonec bude příliš pozdě. A že se zopakuje rok 2008 a gruzinská situace, ale obávám se, že v Náhorním Karabachu by ten konflikt eh, byl daleko rozsáhlejší. A za třetí, to je možná konkrétní otázka, ale jsem z Lotyšska a pro a Lotyšany je tato otázka důležitá vyšetření šetření Evropské komise Gazpromu. Putin zakázal poskytování informací pro účely tohoto vyšetřování. Jak si myslíte, že se tento proces dále bude vyvíjet? Karle, děkuji. Poslední otázce toto řízení spustila Evropská komise a e, je to v jejich právní pravomoci. A zdá se, že prostě Gazprom byl nervózní v Moskvě, tak požádalo tuto ochranu, aby nemusel poskytovat žádné informace. No to i možná chvíli může vycházet. Já o té kauze nic nevím a navíc ani by ho ní neměli vědět, protože to má dělat komise bez jakéhokoliv vlivu z eh, jakéhokoliv členského státu či Evropského parlamentu. Mimochodem, ale komise v minulosti ukázala, eh, že je schopna přistupovat k takovýmto věcem rozhodně a určitě to prokáží i v tomto konkrétním příkladě. Nyní Gruzie, připomínky a otázky pana poslance Landsbergise. Já si myslím, že je zcela zásadní, abychom všem zainteresovaným řekli, že všichni mají práva respektovat, eh, mají eh, povinnost respektovat eh, pravidla volební, voleb. A den, dva, tři dny později prostě výjdou hodnocení těchto voleb. A všichni se jim musí řídit. Já jsem toto říkal zcela jasně, a to jak v Gruzii samotné, tak při setkání se stávající většinou a opozici, a říkal jsem to také v Moskvě. Říkal jsem, že to budou ostře sledované volby. Ale že věříme v to, že na to dohlédnou evropští a jiní mezinárodní pozorovatelé, Ale jsou tady prostě pokusy to nějak e, zamlžovat, protože se najednou objevují finance, Bůh ví odkud, nikdo neví odkud. E, vypadá to, že to má být nějaká florická nevládní organizace, která se v životě nedržela, neúčastnila a pozorování voleb a najednou tady vstupuje do hry, tak se prostě musím podívat na to, kdo to je. Bude tam OBSE, předpokládám, že tam bude zastoupen Evropský parlament, Rada Evropy, tak ty bychom měli hlavně poslouchat. Na to taky, myslím, ale ti se spíše zabývají <clears throat> obranou. Pak tam budeme mít eh, důvěryhodné zástupce ze Spojených států takže bychom měli poslouchat ty a ne ty, kteří to spíš chtějí zamlžit. Co se týče náhorního Karabachu, tak eh, kdybych tak měl odpověď. My jsme měli to kazaňské zasedání, kde jsme doufali, že se eh, prolomí ledy. Prezident Medvěděv se možná o to snažil, A nakonec se změnilo, změnilo poslední slovo a tím to padlo. Odkazaně se moc nestalo, kromě toho, že eskalují tenze. Teď myslím, že diplomaté by se měli snažit situaci uklidnit, protože v tuto chvíli je celkem dusno a v takové situaci se občas stane, že eh, s nedozírnými důsledky se věci vymknou kontrole, takže je to prostě potřeba uklidnit a to říkáme jak americké, tak ruské straně. A mám pocit, že oni to stejně už tak jako tak dělají. A potom se můžeme zamyslet nad tím, jestli je možné se znova pustit do toho, co nevyšlo v Kazani a jestli vy s tím můžete něco udělat. Já myslím, že bychom se do toho neměli pouštět takovým způsobem, abychom v podstatě dopředu vyloučili jakoukoliv, jakoukoliv takovou možnost, ale měli bychom podporovat snahy situaci uklidnit a znovu nastolit politický proces tak či onak. Protože čím déle to bude trvat, tak tím větší nebezpečí z toho může vyplývat. Podněstří, další otázka komunikace s ruskými přáteli a partnery. Třeba si stát na svém, říkat to jasně. To je jediné, co udělat můžeme nakonec. Turecko je prvořadým partnerem Evropské unie. Musíme být přesní. Máme deset strategických partnerství formálně, pokud se nepletu a čínský summit, ale z praktických zkušeností práce v evropské zahraniční politice jsou v podstatě dvě země, se kterými opravdu spolupracujeme s partnery. Za prvé to jsou pochopitelně Spojené státy a za druhé Turecko. I pak si vzhledem k jejich zeměpisné poloze prostě jsou klíčovým partnerem a řadu věcí řady věcí nedosáhneme bez partnerství s Tureckem a se Spojenými státy. No a potom pochopitelně rozdělený Kypr. Já jsem na Kypru před pár dny byl, navštívil jsem také jednotky eh, OSN a byl jsem v Nikozi v zelené zóně. A prostě to, že hlavní město členského státu Evropské unie není rozděleno zdí, jako jsme měli v Berlíně, ale zónou, která je celkem široká navíc, to prostě poukazuje na to, že všichni, kteří do toho byli zapojeni, diplomaticky selhali. Evropská unie s tím to moc neudělá a udělat nemůže, což občas může některé z vás otrávit. Myslím si, že jiní by se měli snažit překonat eh, problém rozdělení Kypru. Je to důležité pro všechny, pro Kypr, pro Evropskou unii, pro všechny země. Někdy na to občas zapomínáme, ale neměli bychom na to zapomínat. Nyní pan Petele. Občas má člověk pocit, že Některé země už mají Balkánu tak říkají plné zuby, ale na druhou stranu je to důležitá součást bezpečnostní a mírové agendy. Já si nemyslím, že by tam bylo na Prahu války. Ale na druhou stranu tenze existují, historické procesy jsou dlouhé, ale jediný způsob, jak se to dá vyřešit, je evropská integrace. Bosna eh, někdy může být poměrně frustrující. Nedohodli se na financování eh, Národního muzea v Sarajevu, což teda mě konkrétně dost otrávilo, protože eh, švédští daňoví poplatníci zaplatili částečně rekonstrukci a byl jsem na jednom z prvním zasedání po válce, kde se ty tři strany setkaly, bylo to v Národním muzeu, protože v podstatě to brali jako neutrální společný prostor, ale teď se nemůžou dohodnout na tom, kdo to bude eh, financovat a Bosenské národní muzeum bude zavřeno, což si myslím, že není tedy zrovna dobrý eh, signál o bosenské interní politické situaci, ale jinak si myslím, že eh, se tam řada věcí mění. Teď další otázka, o které jsme hovořili, je Kypr. Tam je ta zelená zóna, tam prostě to rozdělení vidíte na první pohled. Ale co se Bosny týče, tak tam v podstatě můžete přecházet z jedné části do druhé a vůbec si to nevšimnout. Možná, že já nebo Anna Marie to vidí, protože jsme tam byli a známe to tam. Ale, takže hranice tam jsou, ale musíte vědět, kudy jsou, jinak si to nevšimnete, protože lidé je přecházejí, komunikují spolu obě dvě strany, což je potřeba podporovat. Makedonie Firom, ano, máte pravdu, že to je potřeba posunout. Vím, že komisař File chce, aby se tato problematika posunula dále a rada je připravena ho možně podpořit. Myslím, že jsem neodpověděl úplně na všechny otázky, ale snad jsem se alespoň vyjádřil k velmi širokému pořadu jednání, který máme před sebou, a to jak v parlamentu, tak v radě. Děkuji a chci připomenout, že tato diskuse může pokračovat ve 14.30 v 5G2 s Karlem Biltem. Tam budeme hovořit o Evropském institutu pro mír a všichni jste zváni. Půl třetí 5G2. Dobrou chuť. Tak já.